Dear colleagues. Kolegové, prosím, posaďte se. We open. Zahájíme schůzi. With our... Vítejte. Bod 10 programu. Zde bych chtěl přivítat Johna Berigana, který je zásobcem generálního ředitele z komise DG FISMA a Gabriela Bernardina, předsedu EOPy, děkuji. Gabriel už je tady druhý den. A jak dobře víte, nyní budeme diskutovat o velice relevantním bodu, což je e, e, nařízení v přenesené působnosti o informační dokumentaci která se týká produktu PRIPS s kratkou a e, návrh e, námitky, který e, návrh usnesení, který jste dostali. Zaha, právě začínáme velice intenzivní jednání s komisí, které se týká tedy PRIPSu a s tím spojené dokumentace. Klíčové, do, klíčová dokumentace pro parlament je základní nástroj pro transparentnost a posílení ochrany spotřebitelů. Nemusím připomínat dopisy, komunikaci, kterou jsme si vyměnili s komisí, za prvé eh, v únoru, v březnu, kdy parlament již tam shledal celou řadu problémů, Lord Hill nám odpověděl na to, pak jsme pokračovali v dialogu s komisí a potom jsme poslali další dopis eh, před přijetím tohoto delegovaného aktu, protože pořád ještě jsme měli hodně problémů s tímto aktem, bohužel. Eh, tento delegovaný akt, jak, tak jak byl přijat, eh, toto nařízení tedy nereflektuje naše obavy a to je důvod, proč během letní pauzy celá řada politických frakcí eh, navrhla eh, námitku a zpravodaj akceptoval, eh, to znamená, se píše jí, vezme si slovo, samozřejmě lepší to vysvětlí ještě, o co kráčí. To je velice důležitý formální krok parlamentu, protože parlament má možnost namítat proti těmto aktům v přenesené působnosti a tento parlament eh, využil eh, toto privilegium, které má z řady důvodů, eh, procedurálního charakteru například, protože mm, naše připomínky nebyly dostatečně reflektovány Eh, jak co se týče metody, tak co se týče meritu věci, také obsahu. Takže o tom potom budeme také hlasovat. Nám že třeba o rovné otázku rovných podmínek mezi různými produkty a potom další problémy jsme měli s metodikou výpočtu, eh, výkonnosti a mm, takže další, další problém ještě s tím jsou spojeny, což vysvětlí zpravodaj. Takže to je, tento dialog samozřejmě je, je důležitý ještě před hlasováním, abychom mohli to prodebatovat a abychom si mohli i vyslechnout komisi a EOPu. Hned dám slovo Pervanš Beres a poté si vyslechneme zástupce dalších politických skupin a poté Eh, komise a pan Bernardino nejprve, avšak v Pervanš. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi a agentuře EOPA, že přišli na, tento, eh, na tuto diskuzi. Když eh, výbor ECON zahajuje diskuzi o usnesení, hm, tedy respektive námitce, tak to znamená, že to je důležitá situace je to důležité rozhodnutí, které přijmeme. Já chci připomenout ještě, jak tato legislativa je důležitá, s kratkou PRIPS. Je to nařízení nebo akt, který se týká toho, že určité subjekty na trhu musí zveřejňovat eh, klíčové informace, eh, aby informovali tedy retailové investory a spotřebiteli o, spotřebitele o produktech. Nejde o komerční dokument, o obchodní dokumentaci, nejde o detailní informace určené malým investorům, aby si mohli porovnávat různé produkty a aby mohli se co nejlépe rozhodnout podle svých potřeb. Eh, takže to je zcela logik, podle logiky vnitřního trhu a podle logiky ochrany spotřebitele. Jenom chci ještě připomenout, že eh, dokument eh, úrovně 1 byl přijat drtivou většinou eh, tohoto parlamentu, protože 637 poslanců odsouhlasilo to 26 proti a 16 zdrželo tehdy. Myslím si, že všichni jsme vázáni tímto hlasováním, které ukazuje, jaký význam této legislativě přičítáme. Ještě je třeba zmínit tři typy obav, které jsme vyjádřili. Eh, které se týkají publikace těch slavných RTS, to je opatření úrovně 2, které je nezbytné pro aplikaci této legislativy. První obava, to je obava institucionálního charakteru, která je také významná. Tento parlament bojoval za to, aby získal pravomoce, pokud jde o úroveň 2, eh, a aby nešlo pouze o formální právo a já tady již hodně pamatuji, tak vím velice dobře, do jaké míry e, e, je zásadní, aby parlament mohl intervenovat již do úrovně dvě. To je podle demokratického principu, je třeba e, tedy hned intervenovat. A poté došlo k takovým hrátkám naschovávanou, a kdy tedy komise a parlament si tak pohrávali, komise velice dobře pochopila otázky, Eh, parlamentu, eh, parlament eh, nepo, nepodal námitku proti RTS, jenom položil otázku komise, komisi. A komise mm, mm, aniž by odpověděla, tak prostě zveřejnila tyto RTS. To je druhý bod. A když se podíváme na, tyto, na tato opatření úrovně 2, RTS. Tak zde jsou určité otazníky, které jsou s tím spojeny a které i uvádíme v odůvodnění návrhu usnesení a týkají se především pojišťovnictví, e, potom e, OPCVM a potom i e, kalkulaci minulé výkonnosti produktu. A mm, další obava, která není zde vyjádřena v tomto návrhu usnesení, ale já e, jsem to tak vycítila z diskuze. Ta myšlenka, že je třeba odložit účinnost legislativy. A zde já si myslím, že komise, pan Bernardino určitě nám vysvětlí, právní rámec, ve kterém se budeme pohybovat, pokud tato legislativa eh, úrovně 1 vstoupí v účinnost bez toho, aniž by ta opatření RTS vstoupila v účinnost ve stejném okamžiku. Někteří argumentují, že to by znamenalo velký zmatek eh, a eh, takže to je důležité, abychom na tuto otázku dostali odpověď v diskuzi. Děkuji. EPP, Burchal Very much, chair. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já musím zastoupit našeho stínového zpravodaje, zpravodajku Kain, která tady dnes měla být. Cílem nařízení PRIPS je sjednat jasno a srovnatelnost těch různých produktů, aby to nebylo zavádějící. Jde o to, že ty informace by měly být srozumitelné širokým skupinám eh, investorů, bez ohledu na to, kde si tyto produkty kupují. Proto by ty informace měly být srozumitelné i pro ty, které, kteří nemají příliš zkušeností těmito malobchodními produkty. Podle naší stěnové zpravodajky by celkovým cílem toho nařízení to celkové, celkové cíle se neodráží v těch navržených technických standardech. To platí zejména pro takzvané multi-option product a pro hodnocení riziku pojišťovacích produktů. A stejně tak to platí i pro eh, výpočet transakčních nákladů a metodologii jejich výpočtu. A proto bychom chtěli požádat komisi a IOPu, jestli by dnes se mohli věnovat eh, odůvodnění těch rozhodnutí nebo těch důvodů, které je vedly k volbě těchto nástrojů. Kromě těch technických standardů eh, má naše skupina také problém s tím, s tou, tím časovým harmonogramem přijímání tohoto nařízení. Zvážení odložení takto klíčového opatření pro spotřebitele. To bychom měli přistupovat velmi opatrně, ale i tak by se mělo zvážit, abychom měli dostatek času na implementaci, na sladění těch různých legislativních eh, nástrojů. Paní Pitikainen bych ještě jednou chtěla zdůraznit eh, náš hlavní zájem na obsahu tohoto nařízení. To se týká rovněž mě osobně. Děkuji. Pan Kamal. Děkuji za ta dlouhá léta. Tady v parlamentu jsme projednávali různou legislativu, vždycky jsme u toho vyslechneme argumenty pro a proti a potom se na základě toho musíme rozhodnout. A musíme některé ty argumenty vyvrátit a uvědomit si, kde ty pravé zájmy leží. A myslím, že tady eh, u těch RTS jsme od soukromého sektoru slyšeli některé argumenty, které můžeme pominout, ale některé z nich jsou legitimní. Já neříkám často, eh, že bychom se měli bránit eh, legislativě. Nebudu to dále rozvádět. Souhlasím Eh, s, tím, s mnohým, co říkal eh, Burkhardt eh, jménem EPP, ale mám několik otázek na komisi. Pokud odmítneme tyto RTS, co se potom stane? Jak rychle potom bude komise postupovat? Co můžu dělat pro to, aby zmírnila ty problémy, které by mohly nastat, kdyby RTS neexistovaly? Děkuji. Pan Ježek za Alde. Děkuji, pane předsedo. Není toho tolik co dodat eh, k tomu, co už říkali mý kolegové přede mnou. Ta situace je poměrně jasná. Tento delegovaný akt přijatý v červnu není podle mě jasný. A ty aspekty, které nás nepokojí, byly už tady podrobně popsány písemně. Eh, někteří eh, se k něm teď vrátili. My jsme dělali všechno pro to, abychom transparentně tu situaci napravili. Nemůžeme se dovolit, abychom ta opatření na úrovni dvě zkazili. A také bych se chtěl ještě zmínit o tom časovém harmonogramu, který není dobrý. Děkuji za guem. Děkuji, pane předsedo. Já tady také zastupuji našeho, nebo náš činový zpravodaj tady není zrovna. Eh, byl bych rád, kdybyste mu dát slovo, až se za okamžik vrátí do sálu. OK. Sven Giegold. Dobře, Sven Giegold. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl zdůraznit za naši skupinu, že eh, chceme naplnit eh, cíle PRIPS, že chceme mít přesnější a srovnatelnější informace u těchto produktů pro drobné investory a chceme také otevřít ten trh s finančními službami v Evropské unii. Víme, že jsou tady některé segmenty tohoto trhu, které s tím nejsou moc spokojeny, protože jejich výnosy poklesnou. A víme, že během těch jednání se vyvíjel velký tlak už při přijímání toho textu na úrovni 1. Nejsme naivní, nemyslíme si, že to je v zájmu našich eh, občanů, našich voličů. A proto bych chtěl zdůraznit, že ten text z úrovni 1 už by neměl být předmětem jednání, měl by zůstat tak, jak je, měl by se implementovat, ale Měli bychom to implementovat eh, správným, nezavádějícím způsobem. A musím také říci, že nejsem příliš spokojený s tím, jak ta fungovala ta spolupráce. My jsme komisi a také ESMě včas nastínili naše výhrady. A ta data která, nebo ty údaje, které mají spotřebitele dostat ve formě grafu, eh, mohou být zavádějící. My jsme nabídli způsob výpočtu pro tyto investiční fondy a když se to spočítá zpátky do těch posledních 20 let, jako kdyby ty PRIPS už platili a potom, když se podíváme do budoucnosti, na tu, po té době držení těch eh, nástrojů, produktu pěti let, tak i ty scénáře nejlepší a nejhorší, tak asi po třetinu té doby ta vlastní hodnota investice poklesla, ale i v tom nepříznivém scénáře, i ten nejhorší scénář by vám ukázal zisk. A to je zavádějící okamžiku, kdy jsme přijali tuto eh, legislativu, tak panovalo prostředí s nízkými úrokovými sazbami. To by mělo vést ke korekci na trzích cenými papíry. A když teď tyto informace dáme spotřebitelům, protože ten minulý vývoj eh, se tak silně promítá do vytváření těch budoucích scénářů, tak tím vlastně spotřebitelé dostanou informace, že i v tom nejhorším případě je pravděpodobné, že eh, to bude eh, ta jejich investice zisková. A potom vidíme tu korekci a to znamená, že by se na nás obraceli lidé, kteří by nám najednou říkali, my jsme přišli o peníze na burze a ty informace nám to neřekli ani v případě toho nejhoršího scénáře. A to prostě není rozumné. Já bych nechtěl někoho odstrašovat, a to říkám také našim vybráním přátelům, nechtěl bych eh, bránit lidem, aby eh, na sebe přijali nějaké riziko. Nemají mít všichni peníze na spořícím účtu, ale nemělo by to vést k tomu, že lidé budou přecházet o peníze. A já si myslím, že v tom smyslu jsou ty informace zavádějící. My jsme o tom informovali komisi, ESMu, žádali jsme, aby ty údaje byly ověřeny, jestli to skutečně je dobře vypočteno. Až dosud jsme nikdy nedostali potvrzení o tom, jestli ta, eh, ty údaje jsou přesné. My jsme diskutovali s zástupci komise ESMO, děkujeme za tuto diskuzi, diskutovali jsme o tom, jak to vyřešit, ale žádné řešení potom nepřišlo. A teď to musíme napravit, protože eh, říká eh, už ta, eh, ten předchozí legislativa říká, že informace nesmí být zavádějící. Také jsme vyjednali to upozornění na, v případě, že ty produkty jsou příliš složité a nesrozumitelné. Nicméně v tom RTS není žádný pokyn o tom, jak by to teď mělo fungovat u těch PRIPS. A proto bych se chtěl zeptat Ayopy, jestli vydá nějaké instrukce nebo pokyny, které by měly vyjasnit, jak by se to mělo jednotně na vnitřním trhu požívat, protože v unii kapitálových trhů bychom měli mít eh, stejná pravidla všude, tak, aby eh, kapitálová unie mohla dobře fungovat. Takže my Chceme mít PRIPS, eh, souhlasíme s jimi cíly, ale chceme vyzvat komisi a ESMu, aby konstruktivně spolupracovali, eh, když eh, jsou vzneseny tak závažné výhrady. Děkuji. Nevidím, že by se hlásili o slovo další a proto bych chtěl dát slovo Johnovi Berimu. Děkuji také poděkovat za tuto příležitost a diskutovat o těchto závažných otázkách nařízení PRIPS a ty pokyny, které by měly řídit informování klientů, patří k důležitým nástrojům. Evropská unie si myslí, že by tato opatření měla být zavedena co nejdříve a zejména je to ten klíčový informační materiál, který by měl zavést společný standard o tom, jak ty informace budou prezentovány u celé řady investičních produktů. A to by mělo drobným investorům dát možnost porovnat si ty různé produkty, eh, jejich náklady, jejich ziskovost a na tom základě tedy budeme mít teď mnohem lépe informované investory. To jsou tedy ty důvody, které byly v pozadí této diskuze. 1. června kolegium E, přijalo návrh nařízení, o kterém se diskutuje, kde se popisují ty podrobnosti a obsahu toho, těch konferenčních materiálů. To nařízení se opíralo technické standardy, které jsme dostali 6. dubna od dohledového orgánu. Museli jsme pracovat velmi rychle v přípravě RTS, vzhledem těm lhůtám, které tam byly stanoveny. Ale konzultovali jsme to se skupinou expertů, Vedli jsme konzultace a také veřejné slyšení, takže ve světle všech těchto kroků si myslím, že ty technické standardy jsou na velmi vysoké úrovni a jsou přiměřené, vyvážené a e, zohledňují zájmy všech zainteresovaných stran. A potom e, mohu, Gabriel, se dovolíš e, vysvětlit některé z těch důvodů. Co nejdůležitější je to, že ten obsah vyplývá e, z našeho vlastního testování potřebitelů. Takže my máme velkou důvěru v to, že to, co je navrženo v tomto delegovaném nařízení, naplňuje očekávání cílových uživatelů. Komise také velmi rychle e, vypracovala delegované nařízení. Jak e, už říkal pan předseda, během celého tohoto procesu přípravy nařízení jsme pravidelně informovali členy výboru ECON a také jsme eh, upozorňovali na ten velmi ambiciozní časový plán přijímání nařízení. Já vím, že tady jsou otázky týkající se toho načasování. Vím, že e- Econ ten text obdržel eh, relativně pozdě, ale rozhodně to eh, nebylo známkou nerespektování kompetencí tohoto výboru. Ten důvod, proč jsme přijali nařízení, bylo proto, že ty huty eh, by měly dávat maximální čas pro eh, soukromý sektor, aby se s ním mohl seznámit. My si uvědomujeme, že tady je eh, velmi napjatý časový plán přijímání a projednávání. Máme také, měli jsme také workshop se zainteresovanými stranami v červenci a komise a dohledový orgán jsou připraveny vypracovat pokyny, které budou potřeba pro implementaci úrovně 1 a 2. A už jsme připraveni tedy udělat všechno pro to, aby soukromý sektor implementoval tuto legislaturu co nejdříve. Budeme také monitorovat eh, situaci, budeme pravidelně informovat parlament o tom, jak to probíhá a myslím, to by nám mělo umožnit identifikovat problémy, které se budou muset řešit Abych to řekl ještě jednou jasně, toto je první pokus, jak zajistit srovnatelnost eh, spotřebitelských produktů pro investory. A pro nás je také velmi důležitý krok předu. regulatorní technické standardy vyplývají z kompromisu celé řady různých eh, zájmů a nevyhnutelně takové kompromisy nemohou uspokojit úplně všechny strany. Je to kompromis. Nicméně si myslíme, že drobní investoři eh, z toho budou mít eh, velký prospěch a proto bychom chtěli vyzvat ke společnému úsilí, aby celý tento rámec byl schválen do toho dohodnutého termínu, což je konec tohoto roku. <clears throat> Ideální eh, by bylo, kdybychom měli jak nařízení PRIPS, tak i delegované akty ve stejnou dobu. Revize těchto vyvážených technických standardů by znamenala významné, významný odklad této legislativy a komise je tedy připravena spolupracovat s vámi na kompromisu, který by nám umožnil vyřešit ty výhrady, které tady zazněly a umožnit vstup eh, v platnost těch technických standardů včas. Nicméně měl bych také říci, že věříme tomu, na základě stanoviska naší právní služby, že ta legislativa eh, úrovně 1 je samostatná, eh, jsou tam přímo platné, přímo účené, eh, přímo účená ustanovení od příštího roku. Myslím, že samo o sobě to nabízí soukromému sektoru dostatek <clears throat> informací, které soukromý sektor potřebuje pro to, aby implementoval to nařízení. Samozřejmě, že by tím určitá právní nejistota mohla vzniknout, znamenalo by to dotečné náklady. Výrobce PRIPS by se musel vypracovat vlastní metodologii, ta by se opírala o tu legislativu na úrovni 1, ta by se opírala o návrh, eh, který by tady byl zamítnut a potom by museli pracovat na tom, aby to všechno uvedli do souladu. Komise by se snažila zmírnit ty dopady tím, že by vydala pokyny, ale myslím, že by to, ta rizika nebyla dostatečným způsobem ošetřena. To není řešení, které by se nám líbilo, ale pořád by to bylo výrazné zlepšení eh, pro ochranu spotřebitelů v porovnání s dnešní situací. Abych to shrnul, i nadále eh, jsme toho názoru, že delegovaná legislativa přijatá komisí je to je nejlepší možný způsob, ale pokud to bude zamítnuto, tak si myslíme, že nařízení PRIPS samo o sobě by mělo platit. To není námi preferovaný výsledek, i když to pořád ještě bude zlepšení situace v porovnání s tím, že nemají vůbec nic. Ale důrazňuji, že ten nejlepší výsledek eh, už tady byl dostatečně popsán a chceme dále spolupracovat nad tím, aby všechny tyto nástroje vstoupily v platnost společně eh, v tom dohodnutém termínu, což je konec tohoto roku. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji vám. Musím říct, že jsem tak trochu překvapen, že tento druhý eh, scénář má být druhý nejlepší. Já tak eh, trochu nesouhlasím eh, s právním výkladem eh, této možnosti, ale teď není vhodná chvíle na to, jak reagovat. Pane Bernardino. Děkuji, pane předsedo. A nejdříve vám poděkuji za Trias a společný výbor za možnost pohovořit o této velice důležité práci ETS od TRIPSu která je velice důležitá pro budování důvěry e, spotřebitelů v finanční službě. Tahle práce je e, výsledkem několika let práce ve všech e, sektorech finančního trhu. Hodně úsilí bylo vynaloženo na nalezení Um, přístupu, který bude uh, poctivý vůči všem stranám. A myslíme, že jsme nalezli dobrý technický kompromis. Um, proběhla tři uh, připomínková řízení, expertní skupina a také jsme uh, testovali reakce spotřebitelů. Tyto fáze ukázaly už na začátku, že vyvážené technické kompromisy je třeba nalézt a v rámci hledání těchto kompromisů byly nalezeny tyto v navrhované podmínky. Bylo těžké to eh, nalézt, například pokud jde o eh, náklady a eh, jejich vyčíslení pro různé typy PRIPSů. Tady bych rád zdůraznil, že explicitně nevnímáme hm, tady biometrické, biometrickou rizikovou premii jako náklad. A, a to je poctivé. Stejně jsme se snažili nalézt něco podobného u rizik. Pokud je o úvěrová rizika, tak tam si myslíme, že je důležité, abychom je pojmenovali, kdykoliv vzniknou. A to samozřejmě může zahrnovat i pojistitele, kteří jsou předmětem Solvency 2. Proto tady máme obecnou výjimku pro pojišťovatele. Myslíme si, že návrh RTS je dobré řešení pro aktuální situaci rating, eh, eh, ratingových agentur eh, je zde určitým vodítkem pro spotřebitele, ale také to vyjadřuje to, jakým způsobem vyrovnat takovéto úvěrové riziko, což bude u většiny pojistitelů, kteří jsou předmětem Solvency 2. Nicméně větší transparentnost trhu možná umožní do budoucna jiné, jiná řešení. Na tom jsme připraveni pracovat. Snažili jsme se eh, toto vyjádřit už v návrhu eh, úvodního ustanovení 6. Teď k eh, tomu scénáři výkonnostnímu. Samozřejmě je pravda, že je velice těžké nalézt řešení na základě různých scénářů do budoucna, založených na nejlepším výkonu. Snažíme se zabývat nepříznivými scénáři také Zabýváme se možným použitím eh, na toho čtvrtého scénáře v návrhu RTS na překonání eh, situací, kdyby ten nepříznivý eh, scénář mohl vypadat příliš růžově v některých situacích. Ale myslíme, že to, co jsme dali do návrhu RTS, bude dostatečné pro praktickou implementaci a spotřebitelům to eh, neposkytne zavádějící obrázek. Také eh, chápeme eh, ty obtíže, které mají jednotlivé strany na straně odvětví s implementací toho balíčku v zbývajícím čase. Ehm, to není nic nového, už jsme to tady říkali minulý rok. Ten návrh by měl být předložen co nejdříve aby byl čas na implementaci. A samozřejmě jsme si vědomí eh, těch obtíží pro celé odvětví vzhledem k napětému harmonogramu. Budeme eh, pracovat na eh, různých často pokládaných otázkách, které zpracujeme pro jednotlivé subjekty. Já celé jasně řeknu, že tady vidíme jasnou eh, odhodlanost dobře ten, eh, dobře ten balíček implementovat, ale zbývající čtyři měsíce budou samozřejmě velkou výzvou. A u nás eh, jakýkoliv možný mechanismus, který umožní pragmatický kavalstřejší přechod na nový režim, by samozřejmě byl vítán. A teď k, k tomu eh, upozornění na srozumitelnost. To nebylo součástí mandátu, který nám komise dala. Myslím si, že nařízení jasně hovoří. Tohle nemělo být součástí ETS, nicméně my jsme připraveni na tomto pracovat. A pokud dostaneme samozřejmě mandát ze strany komise, pracovat na praktickém implementaci toho upozornění a srozumitelnost, tak to samozřejmě s radostí uděláme. My se eh, maximálně eh, snažíme samozřejmě, eh, nebo jsme připraveni spolupracovat s parlamentem i s komisí na vysvětlování a rozprávání různých obav. To, co děláme k těm často kladným otázkám a k implementaci návrhu RTS, tak tam vytváříme určitá praktická řešení, která bych řekl, jsou blíž k tomu, co parlament říká a v řadě oblastí. Takže eh, souhlasím, že když budeme eh, všichni eh, pracovat v duchu těch, kterým máme sloužit, sice, a sice spotřebitelům, tak toto zavedeme velice účinně. Děkuji. Já si myslím, že je důležité to, co pan Bergen říkal. Vy jste zdůrazňoval, že to je kompromis. A na jednu stranu jsme politici, to známe, že je třeba uzavírat kompromisy. Ale nejsem si příliš jistý, jestli ten argument je hlavně, že to je kompromis, protože kompromis musí být kompromis. A také by měl zahrnout parlament ale eh, jestli to opravdu bude fungovat je jako kompromis. Protože pokud ten kompromis, nebo tak trochu se mi nelíbí ta obtíž svázat ten kompromis s obsahem. Protože my tady nemůžeme mít jenom politické vysvětlení. Musíme uzavřít kompromis. Musíme si být jistí tím, že eh, tady eh, nejsou tyto konkrétní mm, nedostatky, protože kvůli kompromisu eh, předložíme něco, co má předložit skutečnou srovnatelnost a nakonec to neumožní tu srovnatelnost, tak proč jsme se tady bavili o kompromisu? Kompromis musí být pracovní, fun- funkční. Já nevím, jestli eh, ty argumenty eh, poměrně konkrétně eh, tedy toto srovnávají. Takže teď je na čase vysvětlit si toto. A ještě než vám dám slovo, potřebuji vám zopakovat, že má reakce, že jsem překvapen, že to zvládneme bez delegovaného aktu, to myslím, že naši poslanci příliš eh, nepodpoří. Nejdříve Pervánč. Já bych chtěla nejprve poděkovat eh, panu Berganovi, panu Bergan, Bernardinovi, že přišli. Ano, eh, vrátím se k předmětu otázky, kterou jsem položila tento scénář asi zrovna není nejpříznivější ani pro parlament, ani pro komisi. A to znamená účinnost legislativy bez RTS. Ano. Ano, konkrétně, jak by to fungovalo? A e, bychom nakonec měli legislativu, která by se aplikovala homogenním způsobem e, všemi členskými státy a všemi subjekty tady to mě trochu znepokojuje. Konkrétně teď bych chtěla vědět, u jakého bodu v dopise, který byl, eh, který poslal předseda komise, kom, komisaři, předseda, pardon, předseda výboru komisaři, mm, takže komise a EOPA, ptám se jich, zda jsou ochotní diskutovat, aby se situace zlepšila. My potřebujeme vědět, jaké jsou výhledy, jak, jaké jsou možnosti zlepšit RTS. Burkhard Palc. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Johnu Bergenovi a Gabrielu Bernardinovi eh, za tu výměnu názoru dnes dopoledne je jako výbor pro hospodářské měnové záležitosti u těch předkládaných technických standardů máme pochybnosti. Eh, ji věděla komise, myslím, včas. A ještě před přijetím eh, těch právních aktů bychom bývali rádi měli možnost eh, s komisí se bavit o konkrétních možných úpravách těch návrhů. Komise samozřejmě má to privilegium a to nikdo nepochyb, nespochybňuje přijímat delegované akty, ale Evropský parlament má stejně tak právo je odmítat. A to chci jasně e, říct. Za celou frakci EPP. Vzhledem k mezinárodní sociální spolupráci bychom si tady bývali e, představovali mnohem lepší jinou konstelaci. Pro nás, pro frakci, je jasné, že je tady třeba vyjasnění na úrovni delegovaných aktů tam, kde jsou nejasnosti. S, musíme se k ním postavit, musíme si je vyjasnit a musíme a to, to jak e, Evropský parlament byl a zcela vynechán, je pro nás eh, nepřijatelné. Jak pokud jde o právní eh, jistotu eh, pro spotřebitele, kteří mají používat tyto klíčové informační produkty, kolik podniků je také má a zpracovat, které je mají zpracovávat. Pokud jde o ty delegované právní akty, tak tady máme také určité konsekvence pro tu časovou linii. Řeknu ale jednu věc poměrně jasně nechci, aby se Prips eh, odkládal až na svatého Dindy. Eh, výhody jednotných informací pro spotřebitele i v rámci eh, přeshraničního přístupu k finančním produktům, to chceme tady, to vidíme, ty výhody, a proto potřebujeme nařízení PRIPS a příslušné delegované právní akty které z mého pohledu, a tady eh, eh, rozporuji to, co jsem eh, slyšel od Johna Dergena, musí přijít právě včas. Tady nejde jenom o otázky delegovaných právních aktů. Já tady považuji ty takzvané druhé nejlepší varianty, jak jste o nich právě hovořili, ne za praktické. Já jsem si říkal, jak to, eh, že se tomu říká druhá nejlepší varianta, protože to, že je nejlepší, eh, tady eh, je poměrně špatné slovo. Proto komise by se měla rozmyslet znovu ještě jednou své stanovisko. Já si myslím, že všichni tady máme zájem na dobrém řešení. Dnes tady budeme hlasovat a potom, aspoň za naši frakci můžu vyhlásit, eh, jsme eh, otevřeni eh, s, k vyjednávání se komisí dalšími zúčastněnými, včetně paní zpravodajky. No, Děkuji. Yes. I would actually like to um, build on the points that both Bavonch and uh, Burkhardt made. I agree with Burkhard that it would be preferable for the, for the dates to be together. Eh, je eh, tedy důležité eh, se zeptat komise. Na jakých oblastech budete konkrétně pracovat? Ale mám tady určité obavy ohledně toho, jestli komise opravdu eh, chce eh, vidět, jak delegovaný akt Evropský parlament odmítne. Ono jde tady o podrobnosti. Jenom to vnímá, je jenom to, že eh, komise ignoruje to odmítnutí. Myslím si, že to by nám mělo dělat starosti. Oni to neudělají jen tak, ale postupme trochu. Někteří lidé toho nechtějí, my jsme o tom hlasovali tohle nakonec se opravdu zavede. A, a tady jde o informace, které se posílají spotřebitelům. Někde ten návrh RTS by nakonec mohl uh, zavádět spotřebitele. A já jsem vždycky měl i jedno uh, řešení. Eh, nesnáším ty fráze typu eh, hodnota vašich investic může eh, růst i klesnout. Ale když já jsem se stal investorem, tak uh, jsem se naučil uh, říkat takové věci. Nedávejte si uh, celoživotní úspory do těchto uh, investic a investujte jenom, když jste připraveni uh, o ty peníze přijít. Pan Ježek? Nebo pan Macatý? Ne? Pan Ježek? Nemusíte. Nemusíte. Tekon Makáty. McCarthy. Děkuji. Já myslím, že tady jsme zaznamenali určitý pokrok, je zřejmé. Jsou tady dvě odlišná stanoviska, pokud jde o to, eh, proč toto zamítnout. A řekněme tomu pravým jménem. Eh, jedním eh, je tady ten názor odvětví, který zde byl vyjádřen, a druhý je, že většina z nás si myslí, že eh, chceme, aby toto nařízení eh, bylo eh, v praxi v čas zavedeno v původním tedy časovém rámci. A informace, které nám Sven tady poskytl, jsou nesmírně důležité. To jsou otázky, které je třeba řešit. A on ty informace eh, poskytl už komisi před několika měsíci a neustále na to upozorňuje. Takže otázkou teď je, pokud budeme eh, se držet eh, toho původního rámce, což je scénář, který podporuji, tak souhlasím s ostatními, když je řečeno, že druhý nejlepší scénář, který navrhuje komise, je naprosto nefunkční. Nevím, jak ad hoc doporučení komise by mohla nahradit eh, detailní doporučení v rámci RTS a komise, myslím, nám, myslím, bude dnes muset vysvětlit, jaký časový eh, rámec eh, předpokládá k vyřešení těch otázek, aby nám umožnila tohle všechno implementovat v rámci, který byl tedy původně naplánován. To je všechno. Děkuji, pane předsedo. Sven Gigold. Nejdříve děkuji eh, za ochotu pokračovat eh, v hledání řešení. Také bych rád zdůraznil, že samozřejmě nepomůže, že ty dvě hlavní věci, které parlament eh, připojil k původnímu návrhu komise, a sice podrobné vyjmenování sociálních a ekologických standardů v investici a to upozornění na srozumitelnost. Tato jsou dvě věci, eh, které eh, parlament eh, tedy požadoval, na ty se zapomnělo. Tak nejdříve bych rád upozornil na to, že komise my jsme to dostali na druhé úrovni, opravili jsme to. Pane Gentene, já vím, že to bylo ještě předtím, než jste nastoupil na vaši pozici. Analyzovali jsme tady určité eh, řešení společně, ale bylo to zapomenuto. Par Bernardino také víme, jak to dopadlo. Důležité je, aby eh, komise také byla eh, vážně to, co parlament dostává při vyjednávání, když formuluje následné kroky. A pokud ne, tak se dostáváte do problém na tomto výboru. Protože u nás o tom hlasujeme zcela vážně. A myslím že si, že toto je takové obecné stanoviska. A nemůžete doufat, že když parlament je vždycky naklomen spotřebitelům, a, a, tak, takže najednou nám to bude jedno. Nám to není jedno, to je důležité. Panu Bernardinovi bych řekl, pokud naleznete řešení eh, k vyřešení tedy toho problému, jak jste říkal na grafu, tak my samozřejmě budeme o otevření jakémukoliv řešení. Čím eh, rychleji, tím eh, lépe. a i dnes jste věděli, jaký argument, jaké argumenty předložíme, tak v návrhu stanoviska tam nejsou žádné věcné odpovědi. Takže opět jste neodpověděli k eh, podstatě. Jak jsem říkal panu Ješkovi, mě to tak trochu eh, připomíná ústřední výbor, který jsme u nás dřív měli. Ústřední výbor má vždycky pravdu, nemusí odpovídat eh, žádné věc, zodpovídat věcné, věcné otázky ale my chceme kompromis. Naše strana navazuje na spolek 90. My jsme svrhli ústřední výbor. Očekáváme odpovědi eh, na otázky a ne eh, to, že nám tady řeknete, že ty kompromisy jsou vyvážené, když ta čísla vypadá i špatně, protože pod, ve třetinu případů eh, říkáte, že to je za nepřízných podmínek. to eh, povede k zisku, když to nakonec bude ztrátové. To není kompromis, to není dobrá práce, to je zavádějící. A prosím, opravte eh, ta čísla, eh, představte řešení a potom budeme představeni, tedy připravit připraveni jednat, ale pokud je o vaši metodu ústřední výboru, tak spolu 90 už vám ukázal, jak s tím jednat. Teď velice stručně, pan Bergen, pan Bernardino. Děkuji, pane předsedo. Jenom abych zareagoval na poznámky na začátku. Já nebudu hovořit eh, chronologicky eh, podle pořadí, ale podle spíš důležitosti, pro mě důležitosti. Za prvé, my chceme, aby ten rámec eh, byl vytvořen včas, Eh, takže eh, nevnímejte to tak, že chceme nějak interferovat eh, do toho procesu. Ne, my chceme, aby to bylo podle harmonogramu do konce roku a je to důležité pro ty malé investory. Ale legislativa úrovně jedna. Ano, tady byl, ten, tady byl velice napjatý termín. Ano, to jsou napjaté termíny, protože to jsou naléhavé agendy a musíme se maximálně snažit, abychom termíny plnili a stanovujeme si proto priority. Takže mm, my si stanovujeme priority proto. A chci ujistit pana Gigolta, že ten mandát tedy byl poslán, ale je to otázka priority, ne že bychom na něco zapomínali. Dále. Druhá nejlepší alternativa. Já jsem ekonom, takže možná to vidím jinak. Souhlasím, že mm, e, to je mm, jaksi neúplně nej, nejideálnější řešení, ale to lepší, než nemít nic. A to především ve světle termínu, který nám stanovil váš parlament a e, další, tedy ten druhý legislat, zákonodárný orgán. Já to chci říct jasně. Mít něco je lepší, než nemít nic a můžeme zmírnit veškeré ty potom nekonsistentnosti, nesystémovosti. Ne, nemůžeme, ale eh, to eh, samozřejmě to, ale to druhé nejlepší řešení není řešení, které by nebylo přijatelné z dlouhodobého pohledu. Také jste mě požádali, abych vyjádřil se k harmonogramu. Kapil řekl, že ano, eh, že ví, že to je velice napjaté, ale ano, my chceme pracovat rychle, aby eh, mm, se ten termín nemusel posouvat. Naše volba je volba, na které trváme. Budeme se snažit maximálně i průmyslu, aby mohli implementovat eh, tuto legislativu, ale nebudeme ten termín posouvat. A potom samozřejmě komise zde nespochybňuje procedury, víme, jaké jsou e, pravomoce parlamentu, pokud jde o delegované akty a potřebujeme tedy spolupracovat, aby e, situace e, byla průchozí. A pokud dnes budete hlasovat negativně, tak my a Gabriel budeme připraveni abychom se dohodli na průchozích kompromisech já vám teď nemohu detailně vysvětlovat, co případně budeme muset dělat, protože já to musím nejprve eh, projednat se místo předsedou, ale budeme ochotní pracovat tedy na otázkách nákladů, eh, pojišťoven, rizicích, na všech těch možných scénářích, tedy na všech těch oblastech, abychom našli kompromis mezi tím, co tedy zajde z této vaší schůze a tím, eh, o čem rozhodne plénum. Jsme připraveni. A poslední slovo ještě ke kompromisu. Když používám slovo kompromis, tak já nemyslím te- politický kompromis, ale technický kompromis. To je kompromis, který bude fungovat odborně, technicky. Samozřejmě eh, eh, někteří by chtěli, aby ten kompromis fungoval lépe pro ně, ne pro jiné, ale ne, to musí být technicky přijatelný kompromis. Eh, musí být funkční. A my tedy akceptujeme pouze technicky proveditelné kompromisy. Děkuji, Gabriel Bernardino. Děkuji, pane předsedo. Stručně dovolte, abych zmínil pár bodů. Za prvé to téma implementace a nařízení a RTS. Já jsem hmm, slyšel jste komisi a nechci vstupovat tedy do diskuze o právních elementech, ale jenom chci zdůraznit, že všichni musíme mm, dohromady pracovat na tom, abychom se vyhnuli zbytečné právní nejistotě. Implementace bez RTS, to by vytvořilo velkou právní nejistotu, hodně problémů. A to i mm, pro Evropský orgán dohledu pro to, abychom mohli plnit náš mandát, tedy konsistentní implementace legislativy. Jak víte, je to problematické v řadě oblastí, eh, eh, eh, aby ta legislativa byla aplikována konsistentně, když máme level 2, úroveň 2 a když máme jenom guidelines, jenom hlavní směry, tak je to těžké. A určitě, já bych rád, abychom pracovali společně na tom, aby nenastala právní nejistota. Druhý bod, který jste byl zmíněn, samozřejmě jsme připraveni i pomáhat při hledání řešení vašich obav. Já jsem zmínil řadu oblastí, které parlament zmiňuje, že to jsou oblasti, kde se snažíme eh, poskytovat k tomu guidelines, doporučení, taková vodítka, hlavní směry a mm, myslíme si, že řada z nich může být i součástí RTS, aby se to vyjasnilo, aby byla právní jistota v oblastech, které zmínil John, tak určitě tam my budeme schopni do toho vnést více světla. A to se týká i Svené vašeho bodu. Vy mě znáte. Já eh, se nevyhýbám problémům. Pokud nejsem schopen vám podat eh, odpověď, fundovanou odpověď, tak protože ji ještě nemáme. My teď analyzujeme data. Kdybyste byl býval řekl tu větu, tak bych já neřekl, co jsem řekl. Ano, my mm, máme trochu jiná čísla, jiné údaje, ale jak jsem řekl, aktivně hledáme řešení, eh, eh, scénář, možný scénář a snažíme se, aby to bylo srozumitelné, aby nedocházelo k tomu, že by zde mm, od nás zešly nějaké zavádějící informace. A já myslím, že v zásadě to je to, co jsem chtěl říci. Opakuji, náš záměr je konstruktivně spolupracovat a nalézt řešení, jakmile to bude možné. Děkuji. Já myslím, že teď nadešla chvíle, abychom vyhodnotili výměnu názorů a já myslím, že zde panuje dobrá vůle, snaha nalézt řešení. Samozřejmě toto řešení musí být eh, spolehlivé, proveditelné, mm, mm, jaksi právně podložené a pro nás jenom jedna alternativa. Já jsem rád, že pan Bernardino, Bernardino nám také nám eh, vysvětlil, že žádné eh, eh, tedy podřadné řešení, to nechceme. My víme, že každá legislativa musí být zdravá, musí být takového charakteru, aby spotřebitel dostával spolehlivé informace. A takže a mm, ve výboru budeme tedy velice brzo teď hlasovat o tom a uvidíme. A teď můžeme přejít ke druhé části tohoto bodu 11. Výměna názorů na základě tohoto dialogu. A zde bych opět dal slovo zpravodajce a v podstatě teď to nebude prodlužování předchozí diskuze, ale teď se zaměříme na to usnesení, tak aby to usnesení skutečně reflektovalo diskuzi, jeho, její výstupy a i abychom byli schopni dát jasnou odpověď eh, eh, našim, mm, na ty naše otázky. Víme, že komise a EOPA na tom pracují, ale vidíme, že teď nejsou schopni nám poskytnout detaily. Takže pervanš. Pervanš nebo pět, pokud chcete, chcete to přerušit, nebo přímo teď jste připravena. Dobře. Ano, děkuji. Já si myslím, že jsme si vyslechli komisi, EOPu a mm, i e, jejich doplňující informace, které jsou v podstatě totožné. A mm, to, že je zde vůle e, udělat maximum tak, abychom měli first best, to nejlepší řešení, které nabíde účinnosti podle harmonogramu. Pro náš výbor platí dnes to, že musíme tlačit na to, aby se zlepšily podmínky, za kterých eh, eh, nabíde tato legislativa účinnosti k prvnímu, tedy lednu 2017. A já si myslím, že tady, co musíme říci my dnes zde? Několik věcí. Za prvé, v, tém, v tomto stavu nejsme schopni akceptovat tyto delegované akty. Druhá věc je, že jsme věrní duchu a e, liteře toho, e, co jsme odhlasovali pro úroveň 1. A zdá se mi, že pozměňovací návrhy 4 a 5, a to především 5 tedy, ty by možná měly být součástí key vote, klíčového hlasování a dohody mezi frakcemi. Dále máme zde určité odstavce v usnesení, v tom původním návrhu tedy, které Eh, jsou podle mě konsensuální a které jsou základem eh, pro zahájení diskuzi o hlas, eh, tedy mezi hlasováním dnes jste a hlasováním na plénu. Zdá se mi, že tady jsou ale další dva body, které to doplňují. První, myslím si, je užitečné, abychom, tak jako stejně v tom dopise, tak i zde, to je v tom dopise, který jste, pane předsedo, poslal, Eh, panu komisaři Hillovi a teď panu komisaři Dobrovskisi, Dombrovskisovi, který, ho nas, který po něm nastoupil, abychom tam eh, zmínili ten termín comprehensive alert. To tam nefiguruje zatím. To by bylo užitečné, abychom zmínili tento koncept. Zde i mm, k tomu tady máme dva pozměňovací návrhy, alespoň tedy v tom jednom bychom se měli dohodnout na tomto. Potom je zde otázka harmonogramu. A zde především jde o 15 a 16, návrhy 15 a 16. Myslím si, že bychom měli se chovat eh, čestně a angažovaně. Dnes, dnes nemůžeme říci, Eh, že se nám to nepodaří a že je třeba to odložit. Ne, všichni říkají, že tato legislativa je důležitá v tom kontextu, ve kterém žijeme, protože je třeba chránit spotřebitele, je třeba završit vnitřní trh, aby ty produkty byly srovnatelné na trhu. Takže podívejme se na to, co lze změnit a pokud se nám to nepodaří změnit, až se dostaneme do okamžiku hlasování na plénu, tak předložíme pozměňovací návrh a řekneme, ano, chceme to odložit ale ne dnes. Dnes my tady nemůžeme říci, že je to třeba odložit. To ne. Je třeba se na to podívat jinak. Co je možné změnit, vylepšit a poté se uvidí. A na tomto základě si myslím, že získáme co možná největší většinu, podporu a pokud EPP chce stáhnout návrhy 15, 16 nebo se zdržet, no tak já myslím, že to by nám umožnilo mít dobrý základ pro vyjednávání s komisí a s EOPou vzhledem k tomu duchu vstřícnosti, jak jsem to tady dnes slyšela. Děkuji, Burchard. Also ich will ähm, zu den 15. Já bych chtěl něco říct si pozměňovacím návrhům 15 a 16. Když jsme si dnes vyslechli vystoupení komise ve smyslu second best option, tak můžeme pouze dospět k závěru, že bychom měli trvat na tomto návrhu, měli bychom eh, i nadále vyvíjet tlak. My jsme o tom třeba včera na EPP mluvili velmi dlouze o tom strategickém postupu, co by se teď mělo dělat. Já jsem na úvod si také nebyl jistý, Chtěl jsem jít tou cestou, kterou teď popsala Bervanš, ale chtěl bych teď zřetelně říci, že to, co dnes eh, John Berry popsal jako second best option, eh, už mi bylo jasné, že to komise zvolí jako eh, svůj postup. Takže utržení těchto pozměňovacích návrhů považuji za nezbytné a myslím si, že na konci našeho Eh, jednání by se to mělo ještě zvýraznit v tom našem stanovisku. Měli bychom jasně dát najevo, co tím eh, myslíme. I my nechceme, nechceme aby eh, vznikl nějaký odklad. Ale také nechceme, aby to všechno skončilo chaosem. A to second best option, druhé nejlepší řešení, je podle mě eh, takové, které povede k velkým problémům. A nakonec by to v tom chaosu mohlo celé skončit. A myslím, že výbor by o tom měl eh, hlasovat, pokud to jiní eh, vnímají jinak. Chci říct si za EPP, že bychom se chtěli za každou cenu vyhnout chaosu vystoupení komise mě v tom jenom utvrdil. Utvrdil. Děkuji, pan Kamal. EKR eh, podepsala dva, spolu podepsala dva pozměňovací návrhy, jednak je to reakce na ten eh, dopis, který byl zaslán komisi, to byl výsledek jednání v parlamentu. Tam jsme prošli ty jednotlivé body, u kterých jsme se dohodli. Je to určité měřítko u všech těch věcí, které bychom chtěli, aby komise řešila. A jsem rád, že komise eh, o tom s námi začala diskutovat. Potom eh, jde o další věc, to je to načasování. My si uvědomujeme, že tady eh, jsou různé názory na to načasování. A evidentně eh, jsou tady někteří, kteří žádnou legislativu vůbec nechtějí, ale naše skupina je toho názoru, že bychom se měli držet toho, co bylo přijato na úrovni 1 a tím, eh, eh, že věci odložíme, tak tím tu legislativu nezrušíme, ale rozumný odklad by mohl na pomoci tomu, aby ty legitimní výhrady, které tady byly vzneseny některými stranami, byly odstraněny, aby nebyly poskytovány zavádějící informace spotřebitelům a investorům. Myslím, že bychom tomu měli naslouchat těm expertům, kteří na to upozorní. Děkuji, pan Ježek. Děkuji, pane předsedo. Obávám se, že Jediná věc, která je dnes jasná, je to, že to eh, delegované nařízení komise by dnes mělo být zamítnuto. Já vítám ochotu komise pracovat rychle na nalezení nějakého jiného řešení. Ale dnes jsme od komise neslyšeli odpověď na otázky, které se týkají obsahu. Takže v tomto okamžiku nedokážeme ani odhadnout eh, úroveň těch eh, budoucích potenciálních sporů. To načasování je tím pádem otevřené u pozměňovací návrhu číslo 16. A já s kolegyní Silví jsme také předložili eh, pozměňovací návrh 14, který Eh, jde podobným směrem, ale to jenom úvodní ustanovení. Tam zdůrazňujeme, že žádáme komisi, aby posoudila, jestli ta implementace by se měla odložit. Ale v každém případě, pokud bude zamítnuto delegované nařízení komise, tak bychom se měli sejít a snažit se eh, dohodnout se na obsahu a hovořit o tom budoucím časovém průběhu. Děkuji, pan Macakis. Myslím, že teď máme nějakou představu o tom, jakým směrem se to všechno ubírá. Všichni bychom asi chtěli, aby se to zavedlo co nejdříve. Problémy tady byly nastíněny velmi jasně. Formulace a ty metodologie neřeší to, co by to řešit mělo tedy ty potenciálně negativní dopady investice. Musíme to vyřešit co nejdříve, to je jasné, a to způsobem, eh, který bude eh, vyhovovat všem a nepovede k eh, chaosu, jak v tom investičním sektoru, ale také to nepovede k chaosu těch jednotlivých drobných investorů. Pan Gigold. Tato diskuse vypadá trochu jako schůzka koordinátorů nebo také eh, schůzka stínových zpravodajů a veřejná debata. Ukázalo se, že jsme měli pravdu, když jsme vznesli naše námitky. Já jsem tady neslyšel nic, co by tomu eh, odporovalo. A potom je potřeba říci, že je teď nešťastné, že se nedokážeme zhodnout na některých klíčových eh, prvcích. A také si myslím, že bude velmi náročné najít nějaké řešení. A tím pádem si myslím, že ještě jsme daleko nějakému závěru, ale mám problém to tady otevřeně říci. Normálně bych eh, asi řekl, že eh, by se na to měli dohodnout stínoví zpravodajové a potom by to měl přijmout výbor, ale co týče obsahu, tak tady bych chtěl poprosit všechny kolegy, aby se aby si přečetli konstruktivně náš pozměňovací návrh. Nejsou tady důvody hlasovat proti? No, byl bych velmi rád, byste to mohli podpořit. Nicméně teď tady, eh, jsou tady rozpory mezi dvěma velkými skupinami v klíčové věci bylo by dobře, kdyby se to podařilo vyřešit. Ano. To, to se pokusíme, uděláme krátkou přestávku před hlasováním. FDD? Nebo někdo jiný? Pan Ferber? Děkuji po té, co jsem eh, předložil své návrhy, tak bychom eh, se měli domluvit. Eh, nařízení PRIPS nemůže bez delegovaného aktu fungovat, protože ten soukromý sektor musí vědět, jak to, bude, jak to má fungovat, jaká jsou ta kritéria, která mají přeskoumávat. Jinak vznikne chaos. Eh, dopadne to tak, že ve 28 členských státech to bude fungovat eh, různě a mm, nikdo nebude přesně vědět, jak eh, to má praxe vypadat, když nebude ten delegovaný akt přijatý. Pokud teď vypadá, že se to zamítne, tento delegovaný akt, tak bychom se měli zabývat, co si počít s těmi dopady. Je dobře, pane Bernardino, že tady teď eh, tuto diskuzi posloucháte. Možná, že pan Bernardino eh, potom prohlásí, že pokud se nevyřeší ta úroveň 2, tak se to udělá prostřednictvím nějakých těch pokynů nebo instrukcí. A tím bychom se měli eh, zabývat. I to vytváří určité otázky. Víme, že ty věci musí fungovat nebo být přijaté paralelně, jinak to prostě není možné. A byl bych rád, kdyby se eh, SA, skupina SAD mohla trochu eh, s ohledem na to změnit své stanovisko, protože je to v zájmu všech těch, kteří chtějí tyto cené papíry prodávat, těch, kteří chtějí kupovat, ale jde také o jednotu, jednotnost vnitřního trhu. Rozhodně nechceme, aby vzniklo 28 různých interpretací na tom trhu. S tím by se nikdo nedokázal poradit. A proto bych eh, chtěl eh, argumentovat pro tu paralelnost těch dvou procesů. Tu úroveň jedna také nikdo nezruší, tam bude dále platit. Ale nemůžeme ta pravidla nechat vstoupit platnost, pokud nebudeme mít eh, ty prováděcí předpisy na úrovni dvě, pokud nebudeme jistí, že ten soukromý sektor bude vědět, jak na to. A byl bych rád, kdybyste mohli podpořit můj pozměňovací návrh číslo 15. Děkuji. Pervanč, budete něco dodat? Ano, pokusím se to shrnout, to podstatné. Myslím, že teď všichni jsou přesvědčeni o tom, že bychom měli hlasovat o těchto námitkách. Myslím, že eh, EIOPA by měla vyvinout úsilí, aby eh, vyhověla našem námitkám. Jde nám o to, aby ta úroveň jedna platila, jak v duchu, tak i v liteře. Za druhé, ty body, které uvádíme v tom našem dopise, o kterém se hovořil vy, pane předsedo, by měly být eh, seriózně prověřeny. Eh, pochopili jsme od pana Bernardina, že to stanovisko ještě není úplně definitivní a máme teď volbu hlasovat teď eh, nebo na plenárním zasedání a v té době by se to mělo vyřešit. Není možné říci, že se tím budou zabývat a že se to nějak vyřeší. Do té doby, než se bude hlasovat na paní zasedání, je tady určitý čas. A ještě poslední věc. Jde tady o to upozornění na nesrozumitelnost, to se zatím nedostalo na návrhu usnesení. A byla bych rád, kdybyste eh, mohli podpořit pozměňovací návrh, který eh, jsme předložili konkrétně si myslím, že by každý se měl vzít na starost svůj hlasovací seznam. Já bych chtěl navrhnout tři věci. Nejprve eh, pozměňovací návrhy 15 a 16. Pan, eh, pan Ferber teď říká, že chce, aby se o tom dále hlasovalo. A já si myslím, že elegantním řešením pro nás, pro všechny, v duchu konstruktivní spolupráce, by bylo, aby pan Ferber souhlasil se stáhnutím 15, ale výměnou za to eh, by se udělal ústní pozměňovací návrhu 16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 level one legislation without RTS. I think this could be a really to eh, by podle mě mohl být eh, dobrý kompromis. Mohl by to být výsledek naší dnešní diskuze. A pak tu mám ještě dvě další věci, jak už jsem eh, říkala. Byla bych rád, kdybychom měli co největší míru koncenzu. Možná, že bychom měli přijmout pozměňovací návrh číslo 5, kde Připomínáme, že nechceme zrušit legislativu eh, na úrovni 1, pro kterou hlasovala velká většina parlamentu. A potom, že bychom měli mít pozměňovací návrhy 11 a 13 o tom upozornění eh, na nesrozumitelnost. Doufám, že se podaří vytvořit velkou většinu na tomto základě a že na základě toho potom budeme vyjednat s komisí a s EIOPou. Děkuji. Myslím, že ten návrh je jasný. Navrhuji teď eh, pětiminutové přerušení schůze a potom budeme hlasovat.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 wir in Alger. Ah, in dem Zukunft, ja. Your national uh, Saudi that uh, Fahad that al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

Vážení kolegové, pusme se nyní do hlasování. Nejdříve eh, zkušební hlasování a provádíme zkušební hlasování. Tak řada kolegů ještě nehlasovala. Hlasujte, prosím. ostatní 58 a 57 hlasuje. Ještě někdo? Dobrá, tak končíme hlasování. Pustíme se do eh, návrhu usnesení k odmetení eh, delegovaného aktu PRIPS. A teď máme o jednoho SSAD navíc. Takže odstavec 1, původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Za, přijato odstavec 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odstavec 3, původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, pozměňovací návrh 16, 15 byla stažena s ústním pozměňovacím návrhem. Eh, vyhnout se eh, aplikaci po úrovni 1 bez ETS dříve přijatého, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, odstavec 4, původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel eh, přijato, v právním stanovení 1.2 mm, přijato, potom pozdělací 1, návrh 1, kdo je pro, kdo je proti,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 Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pardon. Ověříme. A no, já jsem trošku přemýšlel o něčem jiném. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 ve dvou částech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 přijal Přijato. Hmm, kdo je pro sedmičku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? a Zamítnuto. Pozměnci, eh, tedy původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijal to. Pozměnci návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Uvěříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, kde je pro? Devět eh, současně s dvanáctkou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Původní ustanovení C, původní text, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Eh, zamítnut. Přijato. Úvodní ustanovení D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Takže um, přijato. původní ustanovení C ve třech částech. První část, ne, ve dvou částech. Pozměňovací návrh 10. První část pozměňovacího návrhu 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Uvěříme? Končím hlasování. Zamítnuto. A zbytek odpadá. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 11. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Kdo je proti? Nevidím tady žádné ruce, myslím, že zamítnu to, ale ověříme. To je hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 14 je kompatibilní. Takže kdo je pro 14, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Teď budeme hlasovat o... o a pan Balc? Já bych byl rád, abychom hlasovali po jménech. Vím, že na to potřebuje 16 poslanců. Ale EPP je tady celá. Takže myslím, že bychom měli hlasovat po jménech máte tuto výsadu, takže teď budeme hlasovat eh, o upraveném textu eh, po jménech. Končím hlasování. 55 proti. Nikdo není proti, tři se zdrželi, velice široký eh, odmítnutí tohoto delegovaného aktu, včetně možnosti eh, PRIPSu bez SFRTS e jako možnosti. Čili to je silný signál z parlamentu a budeme se těšit na rychlý dialog s komisí. Nicméně paní zpravodajka by jistě ráda něco uvedla, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych nyní chtěla vyzvat eh, celý vyjednávací tým, samozřejmě pod dohledem koordinátorů, aby začali velice rychle pracovat a přesně identifikovali ty body, kde je třeba, aby komise a EIOPA eh, si vyslechli obavy parlamentu, protože doposud posud jsme hovořili spíše formálně a dokonce bych si dovolila říci principiálně. A teď máme před sebou pouze krátkou dobu, proto musíme jasně definovat, kde je třeba, aby komise a EOPA projevili dobrou vůli a zachovali se kreativně a nalezli řešení eh, té řady ještě nedořešených bodů. Děkuji. Signál je jasný.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 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 14. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování to 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se Přijel to. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 15. Končím hlasování. Zamítnuto. 16. Kdo je pro?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 Končím hlasování. Končím hlasování. Odmítnuto 19. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nevidím zelené, takže uvěříme.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 Přijato. Kompromis C, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. E, přijato. Kompromisní, tedy návrh 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. E, zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. E, přijato. Pozměňovací návrh 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme 44. Zahajuji hlasování. Dnes vám to říct předem, končím hlasování, zamítnuto. 45 a 46 společně. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 47, kdo je pro kdo je proti, kdo se zdržel, e, zamítnuto 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato odstavec 5, původní text, kdo je pro, kdo je proti. A původní text, neodpadá to.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 zamítnuto 58, kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel a přijato 59, kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto 60, kdo je pro, kdo je proti, ověříme 60. Končím hlasování. Zamítnuto 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Hlasujeme o textu, jak byl upraven a elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 pro, 7 proti, 6 se zdrželo, bylo při eh, zpravodaji. A teď o rozpočtových položkách. Ekon 6457. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ekon 6462. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ekon 6458. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64, 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64, 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64, 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64, 55. Kdo je pro? kdo je proti, eh, kdo se zdržel přijato, 64, 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 64, 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. 64, 51, za jeho hlasování. Končím hlasování.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 64, 60, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme za jeho hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Já vám mnohokrát děkuji a opět také eh, blahopřeji panu zpravodaji. A tímto končíme zasedání. Příští schůze bude v pondělí 26. září od 15. Já vám děkuji, končím zasedání.